Vážení kolegové, vítejte na zasedání výboru pro rozpočet. První bod eh, přijetí pořadu jednání. Žádné námitky, přijato. Druhý bod, oznámení předsedy. Rád bych oznámil, že koordinátoři rozhodli, podle písemných postupů, že povedou jednání na následující témata, že vypracují zprávu, která se týká návrhu nařízení Rady o opatřeních, které se týkají implementace a financování celkového rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s odchodem Spojeného království z Evropské unie. Spravodajem bude náš předseda, pan Artui. A také koordinátoři rozhodli, že vypracují stanovisko v podobě dopisu pro výbor REGI, který se bude týkat eh, zdrojů pro specifické alokace pro iniciativu zaměstnanosti mladých. Toto tedy byla sdělení předsedy. Schválení zápisu ze zasedání 23. ledna, žádné námitky, považováno za schválené. A přistoupíme k hlasování. První na pořadu jednání je rozpočet na rok 2019, oddíl 3 komise. Nebyly zde žádné žádosti o transfer, takže považujeme to za hotové. Pětka, rozpočet na rok 2019, ostatní sekce. A tady máme zpravodaje pana Rybiga, který má tímto slovo. Yes, thank you so much. Uh... Děkuji. Budu hovořit německy. Za ostatní oddíly máme dva transfery Jednak je to žádost, která pochází z Evropského soudního dvora. Ty chtějí 162 tisíc eur na lince 1400 eh, pro další eh, zaměstnance a i ty prostředky jsou z rozpočtové linie 272, dokumentace, archivářství a knihovna. Myslím si, že tyto prostředky jsou naprosto ospravedlnitelné, eh, ta částka také není příliš vysoká. Ta druhá žádost pochází z výboru regionu. Tento výbor by si psal převést 200 tisíc euro z rozpočtové linie 266 eh, výdaje na komunikaci politických skupin. Tyto peníze pocházejí z rozpočtové položky 1200 střed, odměny a náhrady. To je rovněž velmi smysluplné, neboť výbor regionu se i při, v rámci evropských voleb zasazuje o to, aby bychom chránili demokracii v Evropě a já si myslím, že oba dva převody jsou správné a prosím, abyste je podpořili. Děkuji vám. Thank you, Mr. Rubik. Děkuji, pane Rubigu. Chtějí něco říct si stínoví zpravodajové? Paní Gardia Sobal za SD. Někdo jiný? Ne? Pokud tedy nejsou žádné námitky, tak tyto transfery jsou považovány za schválené. Žádné námitky přijato. Bod číslo 6, politika nemovitostí, žádné žádosti nebyly přijaty. Bod číslo 7, politika budov. Nemáme žádné nové informace. Paní Holmajer tady dnes není. Takže můžeme postoupit dále. Bod číslo 8. Pokyny pro rozpočet na rok 2020. Máme 114 pozměňovacích návrhů, které musíme prostudovat. Ty byly tedy předloženy k pokynům pro rozpočet EU na rok 2020. Spravodajkou je znovu tedy paní Holmajer ale vzhledem k tomu, že tady není, tak ji zastoupí pan Rybik. Prosím. Uh, Opět budu hovořit německy. Děkuji vám. Paní Holmajer se dnes omlouvá. Detailně mě dala k dispozici svůj program. Ta práce je dnes velmi zaměřena na vypracování kompromisů. Náš předseda ji řekl, že máme 114 pozměňovacích návrhů zejména v oblasti inovace a výzkum, také samozřejmě životní prostředí, ochrana, obrana, nezaměstnanost mladých, digitalizace, ale také bezpečnost a finanční vybavení agentur. To jsou tedy ty hlavní oblasti, které se návrhy týkají. Cílem je, abychom měli dobrý rozpočet eh, pro 2020, aby byl takovým mostem k novému víceletému rámci. Vědnávání pro obě dvě tato témata, jak víme, probíhají paralelně a my bychom tímto rozpočtem měli přispět k tomu, že vypracujeme společnou dlouhodobou vizi priorit EU. Eh, rozpočet 2020 je samozřejmě takovým základem pro další sedmiletý rozpočtový plán a to není nevýznamné. Strategie, kterou zvolila paní Holmajerová, je to, aby jsme využili celou flexibilitu VFR, což je něco, co my také opětovně zdůrazňujeme. A musíme tedy eh, vyčerpat veškeré marže, které jsou v rozpočtu k dispozici. Není detailně k bodům výzkum a inovace. Chtěli bychom posílit horizont 2020. Během posledních pěti let to vždy bylo naší asi nejdůležitější prioritou. Naším zásadním postojem jde nám zejména o výstavbu a podporu klíčových technologií a pro paní Holbejrová je důležitá je také oblast vesmíru a dále zdraví, doprava, životní prostředí a zemědělství. To jsou oblasti, které jsou velmi důležité pro naši budoucnost. Přejeme si nový kompromis, který by jasně ukázal, jak důležitá je digitalizace a jak důležité je, abychom provedli technologickou transformaci v Evropě, transformaci ekonomiky, abychom ji podpořili, abychom také podpořili občany, když jde o to eh, si vytvářet nové digitální dovednosti. Eh, také chceme podpořit strategii pro kybernetickou obranu, zejména v oblasti digitální Evropy a nástroje CEF. Tady to bude sehrávat obzvláště důležitou roli. Je zásadní, aby Evropa byla nezávislá a měla vlastní strategie v těchto oblastech a my bychom to měli optimálním způsobem podporovat. To tež platí také pro oblast bezpečnosti. Důležité, jak chránit vnější hranice, tak se věnovat tématu vnitřní bezpečnosti. Nechceme mít eh, kontroly na hranicích uvnitř Evropy, ty se musí odstranit. Chceme optimální ochranou funkci na vnějších hranicích a tady ta oblast bezpečnost, justice, migrace, a a veškeré ty agentury, které se těmito tématy zabývají. Zde je důležité, aby měli dost peněz a také dost personálu. Nejsme zde příliš flexibilní, protože nemáme k dispozici příliš mnoho finančních prostředků. Víme, že evropský rozpočet během posledních 15 let se snížil z 1,3 HND na 0,9 HND. Proto e, náš manevrací prostor jak v oblasti financí, tak v oblasti zapoučkovacích míst není příliš veliký. O to důležitější je, abychom naše aktivity koordinovali. Chceme zajistit, aby téma kybernetická bezpečnost, ochrana před kybernetickými útoky, před e, fake news, e, před eh, falšími zprávami a dezinformacemi, aby toto mělo k dispozici dostatek prostředků. Neboť pro nás je to velmi důležité, aby Evropa společně řešila tyto otázky, zejména otázky jako eh, otázku dezinformací, to by měl být i takový signál před evropskými volbami. Zde v parlamentu máme velkou schodu na tom, která je jasná, ten koncenzus je jasný, jde o to, abychom posílili evropskou spolupráci v oblasti obrany, obraného průmyslu, abychom v této věci učinili více, neboť to přináší přidanou hodnotu, která je rozpoznatelná pro naše občany. A tady se jasně projevují i náklady toho, kdyby Evropa nebyla. Myslím si, že to bude mít pozitivní dopad také hlavně na sociálně slabé vrstvy. Dále potřebujeme v Evropě více solidarity. Podající program během vyjednávání rozpočtu roku 2019 jsme prokázali, že Erasmus Plus je naším společným zájmem, zejména v oblasti studentů a školáků. Zde je důležité, aby kam se toho účastnili náš předseda Artují, velmi intenzivně Eh, propagoval také iniciativu pro nezaměstnanost mladých, tehdy to bylo v 2019, v roce 2020 si přejeme stejný úspěch, v roce 2019 jsme uvolnili v této oblasti 350 milionů, při Erasmu plus 250 milionů a na výzkum rovněž 250 milionů. Je to tedy takový balíček ve výši asi 1 miliardy pomoci kterému jsme zaujali dobrý nový postoj a mělo by i letos být cílem, abychom při našich vyjednávání dokázali opětovně prosadit tuto jednu miliardu, ten balíček, a tak bychom zajistili takový hladký před, přechod eh, od ESF plus do nového víceletého rámce. Také shodujeme na tom, že potřebujeme dlouhodobější řešení současného fenoménu migrace. Tady máme eh, sociální, politické, eh, ekonomické změny v těch zemích, které, eh, odkud pochází migranti, které chceme podporovat, takovéto změny, zejména prostřednictvím partnerství s africkými zeměmi. Pro nás tady budou velice důležité ty SDG. Číslo dvě těchto cílů je zajistit bezpečné, dostatečné potraviny, pak tady Šestka to je odpadní vody, sanitární zařízení a cíl číslo sedm, to je velká otázka obnovitelných energií. Země ve venkovských oblastech nejméně rozvinutých zemích je zásobování energií něco zcela zásadního. Pokud si uvědomíme, že v Africe je k dispozici mnoho slunce, tak v této oblasti můžeme zainvestovat velice smysluplným způsobem. Pak máme ochranu životního prostředí a boj, boj, boj proti změnám klimatu. Samozřejmě i těmto otázkám se chceme věnovat ještě více. Evropská unie má být v tomto jakýmsi pionýrem, zejména v nízkouhlíkové oběhové ekonomice. Naším cílem je, abychom měli ekonomiku, která bude klimaticky neutrální a dále závazné cíle v oblasti produkce musíme opět přitáhnout do Evropy zpět více výroby. Potřebujeme investovat tak, aby u nás v Evropě zůstávaly či byly vytvářena nová pracovní místa, která budou dobře placena. Právě prostřednictvím průmyslu 4.0, robotika, umělá inteligence, toto nám pomůže vytvářet nové, nová, dobře placená pracovní místa. Podle mě je to takový program pro vytváření pracovních příležitostí a rozpočet by to měl přibět. Samozřejmě, že Rozpočtová procedura na rok 2020 je určitá položka, kterou jsme eh, společně ochraňovali již v roce 2019. Chceme, aby jsme použili článek 15.3, to je důležité, ať už ho použijeme či ne, je důležité, abychom mohli tyto prostředky převést, my ty prostředky chceme od rady a komise nám musí říct, jaká vlastně je ten celkový objem těch takzvaných decommitments. A my doufáme, že eh, členské státy nebudou přicházet dalšími podmínkami pro využívání takovýchto peněz. My si myslíme, že rozpočet na rok 2020 je skutečná výzva a my potřebujeme eh, se k němu postavit koherentním způsobem, protože vlastně tento rozpočet na rok 2020 bude základem pro celý další víceletý finanční rámec. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Rybiku. Stínový zpravodajové. Paní Glonek Morin za SD. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak připomněl pan Rybik, a také poté, co jsme si vyměnili informace s paní Holmajer, mohu potvrdit a upřesnit, že všechny předložené pozměňovací návrhy směřují jedním směrem, jak před chvílí připomněl pan Rybik. Shodneme se na několika potřebách, základních potřebách. Je nutno, aby Rozpočet na rok 2020 eh, byl mostem příštímu víceletému finančnímu rámci. To je všeobecný závazek, eh, který jsme společně přijali. Je také nutné, aby současný rozpočet eh, byl tedy ten poslední rozpočet současného víceletého finančního rámce byl schopen anticipovat řešení, aby se zabránilo nové krizi plateb, ke které už eh, došlo v minulosti na konci programového období. Takže to je taková všeobecná potřeba. A jak připomněl pan Rybik, eh, náš parlament eh, je ustaven tak, aby mohl potvrdit ambiciozní rozpočet, který podpoří výzkum, inovace, zaměstnanost, ekologickou transformaci, pomoc uprchlíkům a také digitální propojení, silnou podporu pro mladé, Evropským sociálním fondem Plus a, a také v rámci programu Erasmus a což eh, byla rozhodující položka, která determinovala náš souhlas eh, s minulým eh, rozpočtem. Také zde máme velké ekologické, ekonomické a sociální výzvy, které v současné době prožíváme. Cílem je vytvořit co nejinkluzivnější společnost. Jsou zde čtyři prvky, které bych ráda připomněla. To jsou prvky poměrně konstruktivní debaty, používání všech možností a nástrojů flexibility, které nabízí víceletý finanční rámec a aktuální finanční nařízení pro financování solidního rozpočtu. Tady byl odkaz na článek 15.3 finančního nařízení, to jste vyvážený kolego připomněl. Druhý bod je plné využívání nástrojů, které nabízí současný finanční rámec k tomu, aby se doplnili cíle potřebné pro splnění cílu udržitelného rozvoje, ale také boj proti klimatickým změnám. To jste také připomněl. Tak, jak bylo rozhodnuto na pařížské konferenci, to je velmi důležité. Třetí bod, to je otázka oddělení bezpečnosti a migrace. Na to jsem velmi citlivá, aby se to nesměšovalo. Posílení vnější hranic, to je velmi potřebné, posílením rozpočtu pro Europol a Frontex, to je také velmi nutné, ale zároveň také volný pohyb v rámci Evropské unie. To je jeden ze základů veškeré integrace a my musíme vyvážet náš přístup k těmto otázkám a nesmíme tyto dvě otázky směšovat. Další věc, pane Rybigu, vy jste zmínil posílení nebo alespoň zachování částek, které byly vyhrazeny v minulosti na iniciativu zaměstnanosti mladých. Náš předseda se do toho velmi zapojil, také při jednáních. Zaznělo několik výčitek na toto téma, protože v některých členských státech byla ta implementace spožděná, ale v současné době je v pořádku a já myslím, že znovu musíme podpořit tuto částku, která bude specificky vyhrazena na zaměstnanost mladých. A také musíme zabránit tomu, aby evropské financování nenahrazovaly financování členských států. Této otázce se musíme vyhnout. My jsme na to opravdu velmi citliví. Tak jsem chtěla tedy připomenout tyto čtyři body a říci, že ta výměna názorů, která proběhla před předložením pozměňovacích návrhů, byla konstruktivní a doufám, že zpráva o rozpočtu na rok 2020 bude ve spolupráci s kolegy dobře postupovat. Děkuji. Nevidím zde nikoho jiného z EKR. Co třeba Alde? Pane Depre, chcete vystoupit jménem pana Torvelce? Děkuji, pane předsedo. Nechtěl jsem vystoupit, nepočítalo se s tím, ale stínový zpravodaj Alde, náš přítel Nils Torvalds, tady bohužel není, tak mě požádal, abych se s vámi podělil o jeho komentáře. Především chce poděkovat eh, paní Holmajer za odvedenou práci a za skvělou spolupráci kterou navázala se stínovými zpravodaji při přípravě pokynu pro rozpočet na rok 2020 a já se k němu připojuji. Pan Torvald se domnívá, že kompromisy, které přijala paní Holmajer, jsou skvělým výchozím bodem jednání, které povedeme s radou. Zdůrazňuje a já spolu s ním nutnost posílit boj proti klimatickým změnám. Už jsme to říkali v souvislosti s rozpočtem na rok 2019. Rozpočet Evropské unie nedodržuje závazky, které jsme přijali, pokud jde o roz, tedy eh, víceletý finanční rámec na předcházející období, že 20 věnujeme na ekologii a boj proti klimatickým změnám. Je důležité, aby toto bylo dodrženo. V roce 2020 to sice dodrženo je, ale když se podíváme na celé programové období, tak tam toto procento dodrženo není a my musíme vynaložit opravdu seriózní úsilí na to, abychom tohoto cíle dosáhli. Ve frakci ALDE Vítáme, že paní Holmer zdůrazňuje výzkum, inovace a rozvoj malých a středních podniků. Předložili jsme v tomto smyslu řadu pozměňovacích návrhů, protože si myslíme, že je potřeba posílit solidaritu mezi členskými státy v oblasti azylu. Je důležité vynaložit větší prostředky na boj proti příčinám migrace, které směřují na evropský kontinent, je nutno posílit prostředky, které umožní efektivnější kontrolu hranic a zlepšení spolupráce v oblasti obrany a boj proti kybernetické kriminalitě. Pan Torvald se také domnívá, že musíme přikládat větší význam než teď boj proti fake news a strategickým pokusům o dezinformace, ke kterým bude docházet do příležitosti evropských voleb a které budou pokračovat i nadále. Rád bych k tomu ještě doplnil, že pan Putin podle informací které cirkulují, má velký zájem o naši práci, protože informace, které se uvádějí na sociálních sítích, eh, nám říkají, že dcera jeho mluvčího, tedy mluvčího Vladimíra Putina, paní Elizaveta Pesková, je stážistkou u poslance Evropského parlamentu. Já nevím, jestli je to zpráva, která by nás měla rozesmát nebo která by měla vyvolat náš zájem, ale chtěl jsem to na závěr svého vystoupení říci. Just want to... Jenom možná poznámku. Zdá se, že není na tomto zasedání každopádně. A teď za zelené pan Sole. Děkuji, pane předsedo. Já nemám příliš mnoho co dodat k tomu, co už jsme diskutovali. Už jsme v naši, při naší první výměně názoru. E, má skupina podala šest pozměňovacích návrhů, které se soustředily zejména na potřebu vytvoření trvale udržitelného prostředí a na podnikání kroků pro další organizování našich cyklických hospodářství v souvislosti s pařížskou dohodou. Už víme, jak právě řekl pan Depres, že eh, nemáme dostatek prostředků na uskutečnění klimatických cílů na konci období víceletého finančního rozpočtu prostě to nezvládneme. Musíme tedy posílit výdaje na oblast boje proti změně klimatu a musíme dále posilovat mainstreaming eh, v oblasti klimatu ale nejenom omezený na oblast energetiky, mm, dopravy a zemědělství. To je tedy naše hlavní priorita pro ty pozměňovací návrhy. My jsme tam formulovali v nich také naše obavy, mnoho z nich tady už zaznělo z úst mých kolegů a mm, těšíme se na to, že budeme moci spolupracovat na kompromisních návrzích, které připraví paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji. Za e tady nikoho nevidím. Přeje si někdo jiný se chopit slova k tomuto tématu? Není tomu tak? Komise možná? Chcete něco říci? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Za komisu samozřejmě vítáme tuto výměnu názoru. A jak už se projevilo na předešlé schůze a bylo to potvrzeno i na této schůzi, je tady skutečně uh, veliký eh, zájem na prioritách eh, konvergenčních pro příští rok a to jsou dobré zprávy. Rád bych připomněl, že co do závazků, jak už to bylo ve všech předešlých letech, je velmi pravděpodobné, že i v roce 2020 budeme potřebovat eh, flexibilní nástroje pro financování při slušné úrovně závazku, zejména v oblasti bezpečnosti, migrace, ale také pro financování iniciativy zaměstnanosti mládeže. Rád bych připomněl, že je to do velké míry díky dodatečné flexibilitě, kterou vyjednal parlament v předešlých vyjednáváních, že budeme mít dostatek flexibility, abychom mohli financovat tyto dodatečné potřeby. Komise si všimla, že v platbách eh, tento výběr věnuje ve svých hlavních pokynech dostatečnou úroveň prostředkům na platby a má obavy, že nebude dost prostředků. My sdílíme tyto obavy a Později na jaře v rámci vyjednávání komise předloží korekční rozpočet, korekční návrh v tomto ohledu. Jinak jako komise se těšíme na konstruktivní diskuse o prioritách roku 2020, zejména během třístranných jednání příštího měsíce, kde jsem si jist, že pan komisař Oettinger detailněji Eh, okomentuje ty hlavní pokyny Evropského parlamentu a Rady a hlavní směry. A těšíme se na spolupráci během celého procesu vyjednávání rozpočtu. Děkuji. Děkuji. A eh, přeje si pan Rybik, který tady zastupuje paní Holmajerovou, ještě vzít si slovo na závěr. Já jsem chtěl velice poděkovat za vyslovená stanoviska. My se budeme snažit samozřejmě dodatečně zapracovat v příslušných kompromisních pozměňovacích návrzích. Já bych pak ještě poprosil, abychom se ještě jednou podívali na harmonogram, protože samozřejmě otázka Brexitu tady hraje ne bezvýznamnou roli. A možná, že bude muset až do poslední chvíle hledět na to, abychom i prostě v našem parlamentu měli určitou flexibilitu, abychom tady nerozhodli něco eh, a aby nás potom jaksi ne převálcovala realita. Je třeba, abychom eh, tedy se dohadovali takovým způsobem, aby i parlament, než vznikne nové složení parlamentu, Mm, abychom možná zabudovali určité alternativy, aby to mohlo být odpovídající měrou připraveno. Děkuji a já se velice těším na dobré vyjednávání, zejména s radou. Mm, a to jistě no, pro rok 2020 to bude velice napínavá výzva. Děkuji. Děkuji vám, pane Rubiku. A skutečně eh, je třeba zahrnout harmonogram a Brexit budeme hlasovat 7. března v našem výboru a pak to půjde na plenárku, na první plenární zasedání v březnu. A pak budou strana jednání s radou a s komisí, které se budou konat 20. března. To je tedy příslušný harmonogram pro vyjednávání hlavních směrů rozpočtu 2020. A teď se dostáváme k bodu 9. A to je diskuse s pěti generálními ředitelstvími a výměna názorů, ale jelikož se nedomnívám, že by tady vůbec bylo nějaké generální ředitelství zastoupeno, protože my jsme původně oznámili, že se to bude projednávat v půl čtvrté. Takže tedy nevím, co bych s vámi teď měl dělat, protože když vás teď propustím, lidičky, tak jak zajistím, že se vrátíte zpět? Takže přeruším zasedání na 15 minut, ale Prosím pěkně, snažte se navrátit kolem 3 hodin, 3 hodiny 20 minuty a budeme očekávat, že tedy eh, v ředitelství generální mezi tím dorazí. Takže přerušuji naše jednání na 15 minut.

So, the meeting of the Budgets Committee will now Budeme pokračovat v zasedání výboru pro rozpočet bodem číslo 9 odhad příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2020 oddíl 1 Evropský parlament. Minulý rok jsme měli skvělou zkušenost s tím, že jsme měli výměnu názorů s generálními ředitelstvími ohledně odhadu rozpočtu Evropského parlamentu, takže jsme se rozhodli, že se k tomu vrátíme, uděláme z toho takovou tradici. Tentokrát jsme pozvali pět generálních ředitelství, která jsou zde není zastoupena, takže to je skvělá příležitost mít skutečně smysluplnou výměnu názorů s generálními ředitelstvími, který se to týká DG Fins, DG Inlo, DG Safe, DG Trat a DG Link. Každé generální ředitelství vystoupí maximálně po dobu deseti minut a potom dostanou slovo především stínoví zpravodajové, ale i ostatní členové výboru mohou požádat o slovo. A zpravodajem je pan Maňka. Ten potom také dostane slovo. Nejdříve tedy má slovo zpravodaj pan Maňka pro krátký úvod. Děkuji pěkně, pán. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Dnes jsme měli první schůzku stínových zpravodajů a i pro mě to bylo přínosem. V květnu jsou volby, a proto máme ty lhůty poněkud zkrácené, ale rád bych Eh, šel ten, abych ty texty šly do lingvistickou kontrolu a v pondělí bychom teoreticky mohli mít všichni k dispozici ten draft report, ten návrh zprávy v angličtině, tak abychom mohli připravit pozměňovací návrhy. 7. března připravujeme prezentaci zprávy na našem eh, rozpočtovém výboru s tím, že 13. března máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Hovořím teoreticky, ale rádi bychom naplnili tyto harmonogramy. 25. března bychom pak mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích, tak abychom již 27. Eh, či 28. března na plenárním zasedání mohli schválit eh, tuto zprávu. Jsem rád, že dnes k nám přišli generální ředitele z pěti generálních ředitelství. Velmi souhlasím s tím, že je to pro nás obrovským přínosem, takováto diskuse. A já bych rád si tedy nejdříve vyslechl příspěvky generálních ředitelů a zástupců generálních ředitelství a pak bych já jim položil několik otázek. Děkuji. Thank you, Mr. Manko. Děkuji, pane Maňko. První generální ředitelství, které mám na seznamu, je DG Fins, finance Pan Didier Klety, 10 minut maximálně. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji panu Maňkovi za iniciativu, kterou jste znovu provedli letos a pozvali jste různé generální ředitelství, aby prezentovali svou vizi rozpočtu na rok 2020. DG Fins eh, do toho zasahuje dvakrát. Jednak jako administrativní koordinátor, který je zodpovědný za přípravu rozpočtu parlamentu a na druhé místě jako schvalující subjekt, eh, který je pověřen sledováním eh, financování jednotlivých politických frakcí i stran na evropské úrovni. A proto vám nejdříve Připomenu administrativní a politický postup, který vede k přijetí odhadu a také hlavní linie a PEP, e které jsou výsledkem. A potom jako schvalující subjekt vám předložím také specifické prostředky, které DG Finance spravuje. První část administrativní a politický postup abych zdůraznil, jaká je práce schvalujících osob a také výsledky rozpočtových slyšení. Postup eh, přípravy APEP e eh, trvá 4 až 5 měsíců a má administrativní fázi, ta je znázorněna modře, a zelenou fázi, ta je zelená, to velmi dobře znáte, protože za to jste vy zodpovědní. Tradiční sekvence operací je následující. Přípravná fáze začíná v listopadu, kdy schvalující subjekty dostanou informaci, analyzují požadavky a potom probíhají rozpočtová slyšení s generálním ředitelstvím, s generálními ředitelstvími. Potom následuje fáze arbitráže generálního tajemníka a dokončení zprávy, která se tedy týká toho předběžného návrhu rozpočtu, tedy APEP. Ten je předložen předsednictvu, potom výboru pro rozpočet, potom následuje dohodovací řízení, potom předsednictvo schválí předběžný návrh eh, rozpočtu, potom jej schválí výbor pro rozpočet a nakonec plenární zasedání. Já bych rád zdůraznil dva body, které nejsou tolik známy. Ty instrukce pro schvalující subjekty a výsledky slyšení. Pokud jde o přípravu rozpočtu, na každém generálním ředitelství se zaměřujeme na hlavní body, které vyplývají především z orientací, které vy sami formulujete ve svých usneseních a ve svých rozpravách. Ten odhad musí vycházet z realistických základů a musí dodržovat principy rozpočtové disciplíny a správného finančního řízení. Důvěryhodnost Evropského parlamentu jako větve rozpočtového orgánu částečně spočívá také v jeho schopnosti spravovat a řídit své vlastní výdaje a rozvíjet demokracii na úrovni Unie. Musíme také kompenzovat eh, eventuální nové výdaje úsporami, které uskutečníme jinde. Provádíme tedy analýzu těch věcí, které můžeme opustit, aktivity, které můžeme opustit, které projekty jsou dokončeny, které aktivity eh, pokračují z minula nebo které jsou nové a které musíme vyčíslit a musíme zde mít odkaz na odpovídající rozhodnutí politického orgánu. Na rok 2020 jsme měli takovou eh, specifikum, takové specifikum, je to totiž povolební rok, což znamená, že bude obnoven eh, běžný rytmus parlamentní činnosti, především po ustavení nové komise. A potom eh, budou prodlouženy jistá očkodnění na konci mandátu, protože některé se mohou vyplácet až 24 měsíců. Druhý prvek, na který jsem chtěl upozornit v této fázi administrativního postupu, to je výsledek slyšení. Může to být eh, také zajímavé konstatování před pozorným eh, prostudováním ze strany vašeho zpravodaje, pokud jde o rozpočet v jednotlivých rozpočtových položkách a také před schválením toho předběžného rozpočtu. Už proběhla první analýza na úrovni generálních ředitelství a došlo už k částečnému snížení nákladů. My jsme to snížili o 25,3 miliony, ty původní požadavky, to znamená snížení růstu o 1,21 To je tedy ta část, eh, která se týká postupu. A teď se podíváme na ty hlavní linie předběžného návrhu rozpočtu, které vyplnuly z tohoto postupu. Předložím použité parametry, které byly použity pro vyhodnocení rozpočtu víceletý vývoj tohoto rozpočtu, především pokud jde o kapitolu 5, potom jaké jsou hlavní rozpočtové masy, o které jde, potom rozdělení mezi povinnými výdaji a přizpůsobitelnými výdaji, to je otázka, která se často vrací a Vzhledem k tomu, že jsou tady kolegové z DG Link a DG Trat, a kteří také budou představovat svou vizi rozpočtu, tak zde máme také výdaje, které souvisí s mnohojazyčností a potom jsou zde prostředky, které spravuje každá DG. Parametry, které jsou použity pro přípravu rozpočtu, jsou základním prvkem abychom mohli provést předběžnou analýzu objemu prostředků. Proč potřebujeme parametry? musíme harmonizovat přípravu pro všechny schvalující subjekty. To znamená, že každý musí mít stejný základ, musíme stanovit rozumný objem politické aktivity a musíme to harmonizovat také s ostatními institucemi. Musíme se zaměřit na to, jaká bude míra inflace. Nejedná se o slepou míru inflace, ale musíme uplatňovat na každou kategorii výdajů inflační faktor, který je pro ně charakteristický máme výdaje, máme tedy osobní výdaje, ty podléhají takzvané platové metodě, z toho vyplývá velmi tedy specifický faktor a potom máme inflační míru, která se promítá do probíhajících smluv a tady je důležité zvolit míru inflace místa výkonu smlouvy, to znamená Brusel, Lucembursko, nebo Francie nebo v informačních kancelářích. Připomíná vám to toto, tato tabulka. Parlamentní činnost je také velmi důležitá. Objem plenárních zasedání, to jsou především cestovní výdaje, ty souvisí přímo s těmi pravidelnými a mimořádnými plenárními zasedáními, stejně tak politické frakce a týdny vnějších aktivit mají svou vlastní logiku výdajů, protože v některých případech se jedná o schůze v centru, někdy se jedná spíše o cesty, o delegace. Jaký je vývoj rozpočtu v uplynulých letech? Základní čísla už byla prezentována generálním tajemníkem když eh, před několika dny předkládal předběžný návrh rozpočtu. Teď máme tato čísla v perspektivě posledních pěti let. Máme trochu více než 2 miliardy, 2, 2 miliardy 68 milionů. Úroveň růstu je 3,58% a máme historické minimum, pokud je využívání kapitoly 5, máme 18,38%, to jsou administrativní výdaje Unie. I když tato kapitola narostla v roce 2019 o 34,24%. Musím připomenout, že parlament po dobu více než 15 let používal více než 20% kapitoly 5. Možná by bylo zajímavé podívat se také na to, jaké jsou hlavní rozpočtové objemy, rozpočtové masy. 70% výdajů je vynaloženo na tři oblasti. Nejvíce je to samozřejmě personál, to je 718 eh, milionů 35 potom jsou výdaje na poslance 431 milionů 21 a třetí nákladový faktor to jsou nemovitosti, to je 13 a 259 milionů celkem. Pak máme velký objem, to jsou další výdaje, jiné výdaje, především eh, smluvní partneři a externí jazykové služby to je 8%, potom IT a telekomunikace 138 milionů to je 7%, politické frakce, strany a nadace 128 milionů 6%, na dále výdaje, které souvisí s politikou informací a komunikace, to je 5%, a potom menší administrativní výdaje, výdaje na schůze, a další výdaje související s personálem je dobře si zapamatovat těch 70 které jsou vynaloženy na ty hlavní tři sektory a kde máme v průběhu let relativní stabilitu s tím, že dochází spíše ke snížení výdajů jak na statutární personál, protože tam bylo o 5 snížen počet pracovních míst v uplynulých letech a také došlo k omezení výdajů na nemovitosti, protože teď jsme majiteli většiny našich budov. Dále vyhodnocujeme část povinných nákladů a ty náklady, které je možno přizpůsobit. V této tabulce vidíte, že výdaje, které souvisí se statutárními povinnostmi, to znamená poslanci, personál instituce, politické frakce, to je 1 miliarda 500 milionů, to znamená 73% všech výdajů. Pak zde máme. Ty jsou tedy stanoveny předem, na základě buď statutárních nebo legislativních údajů. Pak zde máme smluvní správní výdaje, to jsou naše nájmy, naše víceleté smlouvy o údržbě, úklidu a všechny dlouhodobé smlouvy v oblasti informatiky, kde také máme indexy ročního zhodnocení, které jsou smluvně ošetřeny. To je dohromady 14 294 milionů. A potom zde mohou být další výdaje, které se mohou přizpůsobit eh, jednodušeji, protože je nepředepisují ani statutární záležitosti, ani pravidla. Ale vidíte, že téměř 85 ano, 85 výdajů jsou relativně předem dány a bohužel u nich nemáme manévrovací prostor. Jak jsem říkal, pozvali jste generální ředitelství TRAT a LINK, takže by mohlo být zajímavé vyslechnout si, jak vypadá globálně výdaj na mnohojazyčnost. A tento přístup je také vhodný. Takže vidíte, že výdaje na personál, jak v generálních ředitelstvích TRAT a LINK, je 171 milionů u jednoho a 88 u druhého a pak máme tu externí část outsourcovanou, to je 8 milionů, pokud jde o překlady a 48,8 milionů na tlumočníky. Pak zde máme ještě další výdaje související s řízením, takže náklady na mnohojazyčnost jsou celkem 439 milionů a spolu s tím souvisí různé nepřímé výdaje, které dosahují 28 milionů. Takže takto můžeme vyhodnotit mnohojazyčnost na 467 milionů za parlament, což je 23 výdajů, veškerých výdajů parlamentu. Když to srovnáme z výdej Národního parlamentu, tak eh, je to opravdu velký rozdíl, protože v národních parlamentech faktor mnohojazyčnosti vůbec nemáme. Takže 467 milionů jen na mnohojazyčnost. To musíme mít na paměti. Potom rozdělení prostředků mezi různá generální ředitelství. Není překvapení, když tady vidíme, že porovnání s těmi velkými rozpočtovými masami, tady máme DG Perse, což je ten největší příjemce, pak je DG Finance, to jsou výdaje na poslance, potom DG Inlo a pak další ředitelství, která jsou zodpovědná za svůj sektor činnosti. Tak to tedy v hrubých liniích máme předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 a teď bych ještě stručně zmínil prostředky, které spravuje DG Finance. Jednak se tedy jedná o výdaje na poslance a jednak eh, o výdaje, výdaje které souvisí s frakcemi a stranami. Pokud je o poslance, tak tady vidíme, že Největším výdajem jsou výdaje na parlamentní asistenci, to je 209 milionů, to je mnohem vyšší než platy poslanců, to je 77 milionů a cestovní výdaje, to je v roce 2020 74 milionů. Je také zajímavé konstatovat, že Vzhledem eh, na původ a decentralizovaný charakter poslanců jsou eh, cestovní náklady v podstatě stejně vysoké jako platy poslanců celkem. Pak zde máme režijní výdaje 39 milionů eur, penze, přechodná odškodnění a náhrady, ty byly větší v roce 2019, protože více lidí je bude pobírat eh, ve volebním roce a v roce 2020 to bude trochu méně, pouze 13 milionů. To jsou tedy výdaje na poslance. A na závěr rozdělení výdajů na frakce, strany a nadace na evropské úrovni. Máme na jedné straně prostředky, které jsou přímo vypláceny frakcím, fungování je asi 65 milionů, zatímco financování evropských politických eh, stran a politických eh, nadací je dohromady 63 milionů. A k tomu ještě musíme dodat personál těchto frakcí, který je také přímo financován z rozpočtu Evropského parlamentu ve výši 136 milionů. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, pane generální řediteli. A teď požádám stínové zpravodaje. Mají-li žádost o slovo? Pan Maňka? Dobře. Máte-li tedy nějaké otázky, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu generálnímu řediteli Kletimu za eh, výbor eh, představení práce jeho generálního ředitelství. Myslím si, že ty otázky budou směřovat spíše na jeho kolegy, na paní Linus, protože tam se nejvíc investuje. Ale jednu otázku bych měl a ta je vlastně pro všechny generální ředitele a řeknu ji hned na začátku protože je opravdu nezbytné, abychom se podívali za několik let, podívali na to, jak funguje spolupráce mezi jednotlivými institucemi kde je potřebí, zapotřebí jednou za čas identifikovat místa, eh, v nichž by bylo možné zlepšit spolupráci, například spolupráci například ve službách bezpečnostních, překládání, v IT. v službách řidičů a další a další. Já jsem se i na předsednictvo ptal pana generálního tajemníka a on mi řekl ano, na, v určitých místech jsou rezervy, například v oblasti bezpečnosti, kde bychom mohli lépe spolupracovat mezi jednotlivými institucemi a mohli bychom využívat kapacity třeba jiné instituce a dosáhnout tak určitých úspor. A otázka tedy má, směřuje na všechny generální ředitele přítomné, zda vidí nějaké rezervy v tomto ohledu. Další věcí je, že i dnes, když jsme hovořili o tom se stínovými zpravodaji, zazněla zde otázka, Sice, že v Evropském parlamentě máme takzvané vysvětlení hlasování, kde poslanci hlasují, jak hlasovali. A toto vysvětlení hlasování Eh, slouží spíše jako sebeprezentace eh, v jejich příslušných zemích. Nekladou se žádné otázky. A zda bychom mohli vyčíslit, kolik nás to stojí. Zhodli eh, jsme se na tom a byli tomu přítomně i zástupci z ALDE, i pan Rubik a byli jsme si zajedno, že by bylo fajn, kdyby prostě vysvětlování hlasování vůbec neexistovalo. Poslanci můžou prezentovat svoje, svoje Eh, protože poslanci mohou prezentovat své věci úplně jiným způsobem. Eh, čili jakým způsobem šlo by vyčíslit, kolik nás to stojí? Já jsem měl jeden takový návrh, ale ten může mít samozřejmě svá omezení, protože kdyby se to nepřekládalo, tak bychom neudělali nic špatného, ale předseda by asi nerozuměl tomu, co říkají ti, co vysvětlují. Ale kdybychom to dali na konci schůze, tak by tam přišlo méně poslanců. Ale já bych chtěla, abychom to zanalizovali, kolik nás to stojí, abychom s tím něco udělali. A další otázky ještě potom budu mít na kolegy, ale možná ještě jednu věc. Vzpomínám si, že v určité době existovaly písemné otázky komisi. A to vyvrcholili před třemi lety. Pak jsme zrealizovali určitá opatření a pak se snížil počet otázek o 70 během tří let. O 9 tisíc otázek méně. A 9 tisíc to je 6,3 miliony eur. Z toho 40 šetří parlament, zbytek komise. A na tom pracovali desítky lidí v parlamentu i v komisi. A když jsme ty otázky tak snížili, mělo toto snížení nějaký vliv na to, že jsme mohli ušetřit něco v personálu třeba? Když tedy hovoříme O tom, že bychom rozpočet měli připravovat nejenom podle koeficientu, i když je samozřejmě musíme používat, protože tady máme stále výdaje a opakující se platy, to v tom souhlasím, ale když se nám podaří dosáhnout úspor, zda se to tedy někde projeví potom. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Maňko. Ehm, teď bych rád něco objasnil tady. My jsme původně měli mm, eh, takový postup stanovený, že půjdeme nejprve, že dáme slovo všem generálním ředitelům, aby představili své záležitosti a že budeme mít tady otázky po každé intervenci. Samozřejmě, vy jste zpravodaj, vy jste tedy ten král, ale já bych navrhla, abychom se vrátili k tomu původnímu pořádku a aby vy jste potom mm, své otázky vznesl poté, co si vyslechneme všech ty před, mm, úvody všech generálních ředitelství. Já bych tedy požádal členy samozřejmě nejprve stínové zpravodaje, že mají konkrétní dotazy k DG Finance. Paní Gardia Zabal. Děkuji velice rychle. Eh, už jsem eh, tuto otázku měla s generálním tajemníkem, když jsme měli setkání s generálním tajemníkem a nedostala jsem odpověď. Když se hovoří o předvídané nebo odhadované inflaci pro rok 2020 1,6 až 1,8 a pro indexaci platů pro poslance se používá 1,8 e, ale pochopila jsem to, že pro indexaci výdajů za personál a zaměstnanců se používá 2,5. Takže já bych ráda věděla, proč tady existuje ten rozdíl, když a priori ty odhady eh, se pohybují mezi 1,6 až 1,8. Eh, a eh, samozřejmě může být zajímavé dovědět se ty rozdíly v těch desetinných číslech. Děkuji. Máte někdo na DG Finance nějakou jinou otázku? Tak dovolte, abych se zeptal já. Mohl byste, prosím pěkně, nám poskytnout nějaké informace o tom návrhu udržet 51 smluvních pracovníků i po volební kampani, eh, kteří byli zaměstnáni eh, v communications, tedy v komunikacích, a e, budou přiřazeni k AST pracovním místům. Jaký bude status těchto 51 míst po volbách tohoto roku? A kde budou? A v jakých funkcích? A možná úplně nejdůležitější e, nárůst e, plánu zaměstnanosti parlamentu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve k první otázce, která se týkala inflace. Ano, opravdu. E, musíme aplikovat e, k různým výdajům předepsanou inflaci, předepsanou tedy jednacím řádem, který tady platí. Takže pro odměňování členů a zaměstnanců existuje metoda, která je zakotvena ve statutu zaměstnanců veřejné sféry a mm, to musí společně schválit rada a parlament a dělali to naposledy při poslední revizi, eh, při mm, eh, té revizi a tam se zahrnuje kupní síla zaměstnanců v určitých zemích. To je metoda, která byla vědecky validováno i politicky v rámci schválení statutu eh, a členům a poslancům se platí část na kterou se pak aplikuje ten index valorizace, který je definován vždycky v prosinci a koriguje se to od července běžícího roku. To znamená, pro rok 2020 eh, jsou komise počítá 2,5%, ale celý, vlastně pro celý soubor institucí. Eh, Pakliže by se to mělo změnit, k čemuž občas dochází, Eh, protože eh, rozhodovací jednání k rozpočtu do října občas dochází k přizpůsobení se těch posledních čísel. Co se týče toho čísla 1,8%, to vyplývá z eh, aplikace nebo z používání statutu Mm, to jsou další alokace členů, to znamená odměna či uhrada za kilometry, eh, odměna za vzdálenost a dobu trvání a eh, inflační eh, mm, a inflační procentuální částka, která byla stanovena v současném běžícím roce. A e, ta čísla vyplývají z, odhadu komise v roce 2018 a ta to stanovila na 1,8 Samozřejmě v okamžiku, kdy se to má vykonávat, tak bereme tu metodu Například pro ten rok 2020 e, v měsíci říjnu budeme vědět, jaká byla ta inflační sazba v říjnu, od října 2018 do října 2019 a Existuje tady rozhodnutí předsednictva z prosince a toto číslo se bude potom aplikovat proto odměňování členů. Co se týče těch smluvních zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích poslanců, to je těch 51 smluvních zaměstnanců, kteří se mají věnovat především volební kampani, a přípravě voleb, tak jsou eh, vlastně určeni pro ta kontaktní místa, aby spolupracovali s občanskou společností a mm, eh, ředitelství komunikace, které odhadovalo nebo vypracovalo první výsledky eh, za jejich působení v květnu červnu 2018 byly natolik uspokojivé díky iniciativám, ke kterým došlo, že vyžádali, aby tito eh, zaměstnanci na smlouvu zůstávali i po volbách, aby mohli i nadále spolupracovat v rámci komunikace s občanskou společností a na sociálních sítích. A co se týče těch eh, míst, která se postupně uvolňují v informačních kancelářích, by mělo být opět naplněno z poloviny DG.com a z poloviny jinými servisy našich institucí. Děkuji vám. A dalším generálním ředitelstvím je INLO. Paní Linz, 10 minut, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za eh, tyto, tuto příležitost, eh, že mám můžeme představit náš rozpočet, tuto část tedy která následuje po vynikající prezentaci mého kolegy z DG Fin. Jak víte, DG Inlo je jedním z největších generálních ředitelství, co se týče takzvaných, jak si, co se týče spotřeby ročního rozpočtu. Možná bych tady udělala určité propojení k tomu, co jste nedávno slyšeli. A ráda bych připomněla významná rozhodnutí, ke kterým došlo na předsednictvu v dobnu 2018 a generální tajemník přišel na výbor pro rozpočet a prezentoval toto rozhodnutí v červenci 2018 a to je nová strategie pro budovy eh, po roce 2018, eh, kdy eh, tento rok je poslední rok, kdy, kdy se začínají implementovat určité zásady, které máme v rámci této nové strategie. Připomenu ty zásady. Vlastně jsou čtyři. Za prvé eh, týkající se vyhodnocování budov pro eh, pro místnosti pro zasedání, zejména pro třístraná jednání, a za druhé, druhá zásada přiblížit se více občanům eh, i v rámci různých eh, kanceláří posilující bezpečnost eh, v úzké spolupráci s DG Safe pro budovy a uzavírající vlastně určitou mezoru, která byla v, a sice v propojení centrálních budov tady v Bruselu. Jak jste, mož, jak jste už slyšeli od pana Kletyho eh, evropské, některé části rozpočtu mm, je orientována na lineární vzrůst platu, zatímco, eh, a tady je tedy plánování rozpočtu relativně snadné. U DG Inlo je to poněkud odlišné, protože naše rozpočtové eh, řádky nejsou lineární. A, a to je vzhledem k tomu, že my využíváme rozpočet zejména k vypisování veřejných řízení. V současné době běží, máme víc, eh, nám běží 600 podepsaných smluv, jsou malé i velké, eh, jdou přes nejrůznější služby, eh, týká se to poskytování automobilů, Eh, velkých projektů, velkých budov, anebo teda men, nebo menší údržbové práce a služby eh, uklidové. Úplně všechno dohromady, kdybych mohla využít této příležitosti, protože ta bude poslední pro mě, kdy vám mohu vám představovat během tohoto volebního období určitou práci, která byla uskutečněna s vámi a s předsednictvem v rámci rozpočtu podařilo se nám pod vaším vedením snížit rozpočtové řádky a jeden příklad je cateringová služba, kde v roce 2014 eh, jsme vydávali zhruba 5 milionů eh, subkontraktových služeb a teď jsme unala celá 8 milionů, to znamená 800 tisíc a už tady nemáme pod smlouvy a využíváme služby institucí mm, a také například mm, jídlo pro charitu a tak dále. E, potom možná víte, že určité rozpočtové řádky narostly, internalizace vozového parku, Eh, vidím pana Rubika a to jsme dělali v době, kdy on byl zpravodajem. Eh, tady vzrostl rozpočet o 3 až 4 miliony, pakliže si dobře vzpomínám. A viděli jsme a doufám, že se v tom bude pokračuje se snížil počet stížností na tento servis. v roce rozpoč, pro, co žádáme pro rozpočet roku 2020? 238,36 milionů eur, kde při určitém navýšení se vysvětlují specifika, zejména v případě určité doby eh, eh, prvního procesu kat to je ta budova v Lucemburku, kde eh, v prvním roce se budeme stěhovat, ale při tom stěhování tady budeme hovořit vlastně o pohybu dvou tisíc lidí, kteří tady se budou překrývat tedy výdaje jednak za to stěhování a jednak za tu budovu jako takovou. Dále čekáme mm, navýšení prostředků eh, v rámci programu Europe Experience, kde navrhujeme pět nových eh, kontaktních služeb, mm, eh, abychom přiblížili naše práci občanům. Už jsme učinili přípravné kroky pro renovaci budovy SPAK. A máme také záležitosti, které se týkají završení bezpečnosti, bezpečnostního investičního plánu a také položek na nábytek. K tomu ještě něco řeknu na konci své prezentace, ještě dovolíte-li mi, abych vám vysvětlila, co se děje s kancelářemi poslanců. Takže kat Budova Konráda Adenauera eh, je takřka, budova je takřka dokončena. Eh, to největší křídlo už je hotovo v Lucemburku. Eh, práce skončí v prosinci tohoto roku a máme různé výdaje, které souvisí, jednak je to tedy, to souvisí s, se stěhováním, s zařizováním, tedy nábytek, potom v tom se zvýší určitá spotřeba za energie a stále ještě budou výdaje za nájem těch dvou věží, které najím, pronajímáme od lucemburské vlády. Eh, v každém případě, eh, co mě velice uspokojuje a poblahopřála jsem svým kolegům k tomu, možná si vzpomenete, že vy jako rozpočtový orgán v roce 2009 jste dali 432 milionů jako rozpočet pro eh, stavbu a stále ještě se pohybujeme v 20 milionů pod tím. A mm, samozřejmě tady s tím souvisí taky ještě určité náhrad, úhrady architektům, ale myslím si, že je výborné, že mý kolegové byli schopni dodržet tento rozpočet pro stavbu pod kontrolou. A to je vlastně také v souvisí to s e, pokyny, které jsme měli od předsednictva parlamentu přípravné náklady pro budovu Henry Spack. Připomínám, v červenci 2018 předsednictvo učinilo rozhodnutí tím, že vyzvalo generálního tajemníka a DG Inlo, aby zahájilo architektonickou soutěž pro renovaci budovy. Byly tady dvě alternativy. Ta jedna hluboká, velká renovace a druhá možné znovu postavení této budovy. Závěrečné rozhodnutí po architektonické soutěži eh, která v souča- jejíž příprava v současné době probíhá za zapojením různých eh, služeb tady v parlamentu. Bude prezentována koncem roku 2019, začátkem roku 2020 předsednictvu parlamentu, které potom učiní rozhodnutí, zda tedy eh, to bude alternativa jedna anebo dvě, čili buď renovace anebo rekonstrukce. Eh, jak to vypadá s přípravnými stády a náklady? Za prvé, musíme už mít technické studie. Eh, odhaduje se, že ty budou stát 2,1 milionu a asistence či pomoc něčemu, čemu se říká maîtrise d'oeuvre a certifikace pro ekologickou část budovy 1,2 milionu a 8,8 milionů ostatní související práce. V těchto souvisejících pracích se nacházejí ku příkladu věci jako určité funkce, které se nacházejí v této budově, budeme muset přemístit a musíme si být jistí v tom, že dojde-li k rekonstrukci, musíme mít fungující místnosti, kde se budou moci scházet členové předsednictva a kvestoři. Technický prostor pro DG Links, to jsou centrální technické služby, protokolární vstup – nové služby a služby pro zprávy a informace a samozřejmě také kanceláře, soukromá kancelář generálního tajemníka a prezidenta budou moc, muset být přestěhovány a řada audiovizuálních služeb se bude muset přestěhovat do jiné budovy a to bude sebou nést určité náklady. Co se týče bezpečnosti, vidím, že už jsem překrotila časový limit. V oblasti bezpečnosti eh, máme eh, ve Štrasburku eh, zprávu takovou, že tam by měla být dobudována bezpečnostní služba do roku 2020. Také víte, že v roce 2020 mají být instalovány nové eh, vstupy eh, v Lucemburku 2 miliony, v, Dubl, v Dublinu, Štokholmu a Praze 1,2 milionu. A v neposlední řadě vás jistě zajímá také otázka nábytku. Máme dvě paralelní věci, které běží v souvislosti s nábytkem. Možná si připomenete, jak jste se stěhovali do svých kancelářích v roce 2014. Byla tady s tím celá řada mm, stížností buď se museli měnit, buď se musel měnit nábytek, nebo byla jiná stížnost, že prostě ta místnost nebyla vhodná pro poslance či jeho, za, jeho mm, spolupracovníky. My vytváříme určité místnosti zasedací na chodbách, budeme měnit koberce, budeme malovat stěny tak aby vše bylo čisté, až se vrátí poslanci po volbách. Ale novinkou je, že nábytek poslanců, který je dnes starší než 20 let, to znamená dal, doba daleko delší než amortizace. Tento nábytek bude nahrazen eh, prostřednictvím nového leasingo, nové leasingové smlouvy. Původně to mělo být 3,6 milionů euro ročně ale aniž bych šla do příliš velkých detailů, protože se stále ještě nacházím eh, v té obdobě, eh, kdy mapujeme situaci na trhu. Zatím ještě vám nemohu říci, o kolik méně to bude, ale bude to o mnoho méně a já jsem velice ráda, že tomu tak je. Bude to desetiletá smlouva, která na základě žádosti může být prodloužena na 15 let a bude to daleko eh, ekonomičtější, ekologičtější a uživatelsky přijatelnější než jiné smlouvy, které jsme dodnes uzavřeli. A poprvé jsme vy užili jiný postup v rámci vypisu veřejného řízení, takový kompetitivní dialog, který eh, nás přivedl k dobrým výsledkům a k daleko větší soutěži. A další výdaje za nábytek souvisí především s budavě, eh, se stěhováním do budovy KAT, protože nová budova musí být zařízena samozřejmě. Je mi líto, že jsem hovořil o 4 minuty 20 vteřin déle. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem samozřejmě ochotná vám odpovědět na jakékoliv otázky. Linus. Děkuji, paní Linus. A teď jsem se rozhodl, že budu postupovat následovně. Nejdříve se zeptám zpravodaje po každém generálním ředitelství, jestli má nějakou zvláštní otázku pro toto ředitelství. Máte otázku, pane Maňko? Ano, děkujem. Ano, děkuji za prezentaci. To skutečně velmi náročné na ředitelství, kde je obrovský objem práce a děkuji paní Lenu za komplexní informace. Moje první otázka je toto. některých městech máme jistě jisté zkušenosti, hovořili jste o Lucembursku a Varšavě, tam jsou ty velké dvoumilionové a pak Dublin, Stockholm, Praha, tam jsou ty střední 1,2 milionů. Tam se Lucembursko je země, která má 590 tisíc obyvatel a hlavní město má asi 107 tisíc obyvatel. Takže patří mezi ty menší, čtyřikrát menší než Stockholm a tak dále, ale má větší parlamentárium, to velké, dvoumilionové. A já se ptám, zda zde bychom to nemohli přehodnotit a udělat tam to střední parlamentárium, neboť v mnohem větších městech máme střední a v tomto malém městě máme velké. Přitom Lucembursko tam asi lidé nepojedou do Lucemburska proto, aby šli do parlamentária. Tam asi byli lidé z jiného důvodu, proto si myslím, že bychom zde mohli nějaké finance ušetřit. Další věc, Chceme mít i mobilní parlamentáry a to je, myslím, velice dobré, neboť pokud takové to mobilní parlamentárium budeme mít, vyzkoušíme si ho, odejde do nějaké země, do nějakého okresu, tam bude možná tři týdny, mohou zavštívit veškeré střední a základní školy, tomu se může přinést velký efekt pro další volby do Evropského parlamentu. Ptám se, máme již vytipovaná nějaká konkrétní města, kde budou ta první mobilní A Možná bychom měli vzít takováto města, kde bude nejnižší volební účast, co uvidíme po těchto volbách. Mohli bychom možná tímto způsobem postupovat a účast zlepšit. Další otázek, to je ten nábytek neboť letos 2019, až přijdou noví poslanci, asistenti, tak by mělo být vše kompletně zařízené, jak jste o tom hovořila, tam se na možné úspory, neboť nevím, jestli je to 36, 38 milionů, to jsou peníze, které jsou naplánovány. A jsem rád, že jste řekla, že je možná něco ušetřit, neboť já jsem tam viděl určitou možnou rezervu, takže by bylo výborné, kdybychom to dokázali podstatně snížit. Ještě bych se zeptal na budovy PHS, nebo ti stínový zpravodaje se na to ptali. Ptali se na ty finance, těch 12 milionů, které tam jsou. Já jsem říkala, že je budeme potřebovat tak či jinak. Musíme z té budovy ty věci vystěhovat, protože něco se tam dít bude, nezávisle na tom, jaký projekt bude nakonec schválen podle toho postupu, který jste vysvětlila. Takže toto jsou mé otázky. Děkuji. Um, okay, Mr. Rubik, you are... Pane Rybiku, vy jste stínovým zpravodajem, ale musím eh, vás potom omezit, protože jinak eh, překročíme čas. Prosím, pane Rubigu. Thank you so much. Uh, Děkuji. Má otázka jde směrem nové řidičské služby, která se, myslím, velmi dobře osvědčila. Plánuje se zde že dostaneme novou softwarovou verzi. Mám tím na mysli to, že stále se ještě musím tam psát to své jména a když eh, jezdíme do, jaksi domů, tak nás to velmi zatěžuje. Papírově bylo možné to nějak zautomatizovat tak aby tam prostě byla ta identita, například pomocí té kartičky, kterou každý má, poslanec, aby se to takto automaticky protokolovalo a měli bychom tak lepší přehled. A další, blahopřeju k zřízení baru pro poslance, ta eh, lounu paní Lulingové se velice dobře podařila. Já bych si přál na displejích lepší informace například o tom, kdy odlétají eh, letadla a kdy jedou vlaky a možná také nějakou obrazovku, kde bychom viděli nejdůležitější zprávy z celého světa. Výzkumné středisko to má dobře zpracované takové toho zobrazení těch nejdůležitějších zpráv. Já si myslím, že by to bylo, bylo velice vhodné, abychom v našem baru takovéto informace měli. Děkuji. 30 vteřin, opravdu velmi stručně. Děkuji, jenom jsem se chtěl zeptat, co se týče Europe Experiment v Dublinu, ptám se, jak, je, jak to vypadá s tou časovou připraveností. Stihne se to na rok 2020? Stihneme to zrealizovat? Tam je také nějaká částka, asi 2 miliony eur. Ptám se, zda to stihneme nebo ne, protože v opačném případě bychom to museli posunout do dalšího roku. Děkuji. Okay, thank you. I will now give the floor. Děkuji. A teď dám zpět slovo paní Linus. Děkuji za tyto otázky a také za příležitost některé věci vyjasnit. Pokud jde o Dublin, tak velmi nedávno jsme měli oficiální návštěvu společně s místopředsedou, který je zodpovědný za budovy a který je zrovna té národnosti. Dívali jsme se na různé možnosti a zjistili jsme něco, no neměla bych se tím vzrušovat, ale budu, protože je to zcela báječná, skvělá budova, kterou se teď snažíme dokonce koupit a která není dražší než eh, dnešní nájem, který platíme na základě takzvaného administrativního uspořádání s komisí. Jediným eh, problémem by bylo přesunutí tedy Europe Experience. Bude to předloženo pracovní skupině pro budovy 13. března 2019 na jejím příštím zasedání a potom také předsednictvo a pochopitelně výboru pro rozpočet. Já sama doufám, abych reagovala na otázku zpravodaje, že se nám to podaří časově zvládnout a že potom bychom tedy tyto peníze potřebovali. Pokud jde o velikost Lucemburku, tak tady jsou dva důvody, proč jsme navrhovali instalovat eh, trochu větší budovy v Lucemburku. Za prvé, v, tom, eh, v té nové budově kat eh, bude místo k dispozici bez jakýchkoliv dalších nákladů. A Lucemburg je velmi specifické místo, i když tam není spousta, řekněme, spontánních eh, školních návštěv nebo tak v této oblasti, tak je tam spousta návštěv, které souvisí s EU. Všechny instituce mají oficiální návštěvnické programy v tomto městě a je tam spousta aktivit společně s lucemburskými úřady na Kirchbergu velmi aktivně. Mobilní parlamentárium to bohužel není v rozpočtu DG Inlo, ale je to v rozpočtu Generálního ředitelství pro komunikace. Já Pane Maňko, předám vaši otázku kolegům z DG pro komunikaci. Vím, že na tom pracují. To je jediná věc, vím, že jsou tam věci v pohybu. Pokud jde o úspory na nábytku, já vám nemohu hned odpovědět, řekla bych, že za pár dní budeme vědět o něco více, ale hovoříme o ne nějakých minimálních úsporách. Budou možnosti, uspořit na nábytkových eh, projektech eh, pro poslance. Určitě se to nedotkne toho vybavení v Lucemburku, protože tam eh, budou nové budovy a ty musí být vybaveny novým nábytkem a tak to bude. Děkuji také za to, co jste řekl o PHS. Ano, v každém případě potřebujeme s touto budovou něco udělat a proto musíme zrealizovat veškeré přípravné práce. Pane Rybigu, děkuji za vaše milá slova o lounge, paní Lulingové. Doufáme, že se nám podaří upgradeovat všechny služby, které jsou nabízeny poslancům, ale také našemu personálu tomto směru, tak proto jsou také v rozpočtu. Nechtěla jsem procházet všechny z nich, protože je tam spousta takových drobností, které děláme. Ale je to velmi v souladu s tímto stylem, co měníme své zařízení. Pokud jde o ploché obrazovky a tak dále, myslím, že to by šlo poměrně rychle. Pokud jde o nový software pro řidičské služby, tady byly vedeny diskuze mezi oběma generálními ředitelstvími a doufáme, že se nám podaří vytvořit snadnější aplikace pro poslance. Víme, že je v tom celá řada věcí, ochrana osobních údajů, snadnost a spolehlivost používané aplikace. Na to se určitě podíváme v následujících měsících. Děkuji. Thank you, Děkuji, paní Linus. A teď dovolte, abych přistoupil k dalšímu generálnímu ředitelství, a to bude DG Safe, pan Elio Karoce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaj. Já jsem velmi rád, že vám mohu představit rozpočet DG Safe a zároveň také naše generální ředitelství. Dobré, jak jsi bylo řešeno, o rozpočtu na DG Inlo můžeme říct, že rozpočet na DG Size není velkým rozpočtem. Ovšem, říkal to také, co se týče DG Safe, musíme si uvědomit, že velká část našeho rozpočtu je položka, na personál, prostřednictví my platíme bezpečnostní pracovníky právě v důsledku jejich internalizace. Taky se říkali, že rozpočet DJ Safe eh, se snižuje. Ano, to snížení tady je, protože eh, Máme tady některé položky, které se nám navyšují, některé se snižují. Co se týče těch navyšujících, to je zejména bezpečnost, Strasburg a Brusel. A pak tady máme ještě Lucemburg. Toto navýšení vyplývá z toho, že se navýšil index na rok 2019 a 2020. Zbytek toho navýšení se týká rozšíření perimetru, zejména Štrasburku, což souvisí s tím, že máme novou politiku otevření nových budov ve Štrasburku během plenárního zasedání. Tady je možnost například si eh, pronajmout sál na konference, takže tam máme mnohem větší eh, lidí a potřebujeme samozřejmě mít větší výdaje na eh, požární bezpečnost a na hasiče další navyšení mimo toho navyšování indexu se právě tím, tím, že jsme rozšířili ten perimetr, také proto, že se nám rozšířila školka zde v Bruselu. Rovněž jste říkal, a já vám děkuji za to, že jste to takto potrhl, že Lucemburg s ohledem eh, nebo když to srovnáme se s Lucerem, má mnohem nižší rozpočet a to je proto, že v Lucemburku jsme ještě nepřistoupili k internalizaci služeb. Není to my čekáme na jakési znové uskupení, na, různě to rozdělíme a pak tady bude ten transfer z budovy KAT, což nám celé umožní racionalizovat naši službu a mnohem více snížit výdaje ve srovnání se současnou situací. Další věc. Pokud bychom již nyní přistoupili k té internalizaci eh, v těch stávajících budovách, tak bychom museli nabrat asi dvojí, eh, dvakrát více personálu a tedy i mít dvojnásobně vyšší platů, než budeme mít nyní, když čekáme, až se to celé přesune. Další důležitá část rozpočtu se týká těch průběžných výdajů a méně to jsou investiční opatření. 6,7 celého rozpočtu jsou investice. Ty investice jsou tam, kde my chceme vlastně po rok 2020 ušetřit asi o 15 Což půjde proto, protože 2020 je rokem, kdy náš projekt reorganizace bezpečnostních struktur, o které bylo rozhodnuto Birem v roce 2015, bude konečně dovršena. To je to ten poslední rok investic pro celou tu oblast obnovy bezpečnostní struktury a bezpečnostních záležitostí. V tomto kontextu jsme v podstatě již eh, dokončili nové vybavení bezpečnostním materiálem ve všech našich budovách, na všech našich místech, kde parlament eh, pracuje také, i eh, ve všech parkovištích. Nyní vybíjíme nové badže, které budou ještě bezpečnější než ty stávající vstupky a Použijeme tam skutečně tu nejmodernější technologii, která je momentálně na trhu. Eh, to používání nových barčů chceme ještě zavést nyní před volením období pro všechny státy, pro všechny zaměstnance a samozřejmě pak ty nové badže dáme novým poslancům, mojim novým asistentům, eh, což bude probíhat vlastně pak od června. Další věc, ještě bych rád eh, se chvilku věnoval vzdělávání. V důsledku internalizace bezpečnostních služeb jsme zavedli vzdělávací politiku, která je na vysoké úrovni, která nám dovolí mít co možná nejprofesionálnější službu. Každý zaměstnanec projde deseti eh, dny školení za rok bude to povinné. Tyto pracovníci tedy bez, budou povinně procházet těmi školeními, jednak takovými obecnějšími a jednak pak takovými specifickými, které se budou věnovat aktuálnímu stavu bezpečnosti. Dále, co se týče systém LIPAX, to jsou ty nové technologie, tady dnes přesně dodržujeme ten časový plán, který nám dalo byro. Je to projekt, který měl probíhat od roku 2015 do roku 2020 a ten rozpočet se odhadoval tehdy 25 až 30 milionů a já si myslím, že se nám podaří skutečně včas dokončit tento projekt do roku 2020, což je příležitostí, abych poděkoval kolegům, kteří na tomto projektu pracují. A musím říct, že ta obálka, ten rozpočet bude mnohem nižší, než ten, který byl naplánovaný. Maximálně to bude 22 či 23 milionů. Proč, nebo jak se nám podařilo mít si úspory? Díky tomu velkému projektu, že jsme si provedli nejdříve interní studii v institucích, pak se nám podařilo vy, jak si dobrým způsobem využít eh, technologický pokrok ku prospěchu našich institucí a dále se nám podařilo zachovat materiál, který je kompatibilní s novými technologiemi, které budeme používat. Toto vše vedlo tedy k těmto úsporám ve velkém rozsahu. Pokud by tedy nedošlo k rozšíření toho perimetru v poslední době, zejména po atentátech v Paříži a v Bruselu, s čím souvisí veškeré ty práce, které jsme museli zrealizovat, ve spolupráci s DG Inlo. Zejména jsme posílili tedy eh, ty bezpečnostní kontroly jich více na těch přístupových místech do parlamentu. I navzdory tomuto velkému navýšení se nám podařilo jak si dobře zvládnout ty náklady. To je tedy z mé strany vše k rozpočtu a velice ochotně vám odpovím na veškeré vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Many thanks, Mr. Uh, Děkuji, pane Karoco. A také děkujeme za to, že jste dodržel řečnickou dobu. Má pan Maňka nějakou otázku? A potom také další stínový zpravodajové, pan Rybik, paní Jetemakel, držte se prosím vymezeného času. Já mám jednu otázku. Já jsem tady na začátku říkal, že děkuji, pane generální řediteli, za vaše informace. Máte obrovské zkušenosti i parlamentu, i dalších institucí. My bychom je mohli dát dohromady a mohli bychom najít nějaký prostor na to, abychom našli nějaké synergie a úspory. Já chci se vás zeptat, zda v této sféře vidíte nějaký prostor. Děkuji. Mr. Rubik. Pan Rybik. Já jsem se chtěl zeptat eh, na protipožární ochranu. Konstatuji, že eh, teď tady má, dostáváme auta, která jsou poháněna také na jiné pohonné hmoty, na plyn a tak dále. Je, je to také započte, eh, počítá se s tím, že tady nebezpečí požáru v této souvislosti a e, je vůbec e, přípustné e, tato vozidla a baterie do těchto vozidel litiové skladovat ve veřejně přístupných garážích? Co se děje v této oblasti? Edustaja Jäätteenmäki. Pani Jäätteenmäki. Kiitoksia. Käytän suomen kieltä nyt. Kiitoksia. Děkuji, já budu mluvit finsky. Ráda bych eh, vám poděkovala za tyto velmi detailní prezentace a především bych vám ráda poděkovala za to, co jsme slyšeli o politice budov. V parlamentu nemáme příliš mnoho informací o budovách. A přitom je to velká rozpočtová položka. Takže je důležité, abychom měli detailní specifické informace, které jsme teď dostali. Nicméně mám otázku, která se týká budovy SPAKE. To je věc, o které se hovoří už několik let a jsem trochu překvapená, že zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí ohledně toho, co se stane s touto budovou. Proč to všechno tak strašně dlouho trvá? A také by mě zajímalo, na co bude vynaloženo těch 12 milionů euro, které tady byly zmíněny. Má druhá otázka se týká následujícího. Špatné chování, špatný management. Ty peníze budou eh, vynaložili na to, aby asistenti a stážisté měli profesionální pomoc. Na co by měla být tato pomoc vynaložena? Měli by se lidé učit, aby se lépe chovali, nebo měli by dostat pomoc? V každém případě jste na toto připraveni? Třeba psychologové v případě obtěžování by zde byli specialisté, kteří by poskytli asistenci. Paní Temaky, otázky se týkaly bezpečnosti. Dobře, tak možná ještě pár dalších otázek, protože musím v pět hodin odejít. Dobře. Poslední otázky. Uvidíme, jestli na ně budeme mít čas, protože ty byly spíše pro DG Inlo. A teď nevím, ta poslední je pro koho. Není to ani DG Inlo, ani DG Safe, takže začněme otázkou a pana Maňky a pana Rybiga a uvidíme, kolik budeme mít času. Děkuji, pane předsedo. Rád bych potrhl, že to se týče bezpečnosti, tak možná někdo někdy vypadá věci obtížné eh, nacházet synergie s ostatními institucemi. A někdy je to totiž tak komplikované, ta bezpečnost, protože každá instituce má svá výrazná specifika, je velice obtížné ty otázky, které jsou pro nás důležité pro parlament, tak prostě v, na radě to cítí jinak a na komisi zase jinak. Pro ně to třeba není tak důležité a naopak. Ovšem, ovšem, myslím si, že v posledních letech, možná také v důsledku těch událostí, té změny bezpečnostního prostředí, kterou procházíme, kterou jsme prošli, čím dál tím více v poslední době instituce spolupracují úzkým způsobem. Pane Maňko, musím říci, co se týče všech externích služeb, například tak zde, široce podporujeme například pro mise a delegace. Tady ne dáváme peníze dvakrát, to, aby jsme vydávali informace. Ne, společně se o, o, obracíme na stejné služby. Dále, bezpečnostní oblast, bezpečnostní materiál. Tady spolupracujeme s komisí, máme společnou kancelář a pokud se nemýlím, máme asi 30 kanceláří, kde spolupracujeme přímo s komisí, máme tam jednoho smluvního partnera a máme takto synergie s komisí a samozřejmě tím šetříme mnoho peněz jak mi ta komise. A tím také odbouráváme byrokracii. Rovněž úzce spolupracujeme s dalšími institucemi, například eh, jsme byli úspěšní například od října či listopadu zaměstnanci komise, kteří jdou do parlamentu, už neprochází kontrolami, a zase poslanci mohou jít na komisi, na výbor regionu, na ESD a nemusí procházet kontrolami. To je vlastně takový nepříjemný doba toho badže. Máme pracovní skupinu meziinstitucionální pro vytvoření jediného badže, který byl vzájemně uznáván, což by také zjednodušilo naši, a také bychom měli harmonizovanou akreditační politiku, my tři instituce co my e, mezi parlamentem, a hospodářským sociálním výborem a regionu, zde máme jisté otevření, také ty budovy spolu sousedí a kolegové z obou výborů a z parlamentu mohou procházet z jedné budovy do druhé a nemusí ani výjít ze své budovy, protože tady jsou interní průchody, propojení těchto budov, na tom také pracujeme. A ta spolupráce je dobrá. A ještě taková věc, která nám někdy uniká. Já se možná opakují, ale díky, či v důsledkem, v důsledku bezpečnostní situace po atentátech Paříže a Bruselu je tady silná spolupráce na politické úrovni z parlamentu, ti za bezpečnost odpovídá předseda. A to tež je to na komisi a na radě. A někdy v minulosti často docházelo k tomu, že každý sám za sebe hovořil s orgány těch tří hlavních zemí, kde jsme, tedy Belgie, Lucembursko a Francie. Každý ten předseda s nimi jednal ze, sám za sebe a hovořil o těch problémech, které se týkaly bezpečnosti. Od roku 2014 tři předsedové se shodli velice často hovoří pak jedním hlasem s těmi národními orgány těch zemí, které se nás týkají, což nám velice usnadnilo život a také to zlepšilo komunikaci mezi námi a e, službami, které se e, e, týkají ochrany bezpečnostní situace. Co, co říká pan Ruby v těch litových bateriích a podzemní kanáře, tady se tomu budeme velice věnovat, hlediska požárního a protipožární ochrany. A Vidíte, že v rámu rozpočtu je na to eh, věnována velká částka. Eh, už se spolupracujeme v této věci s DG Inlo. Připravujeme reorganizaci parkování také s ohledem na lepší kontroly a lepší protipožární opatření. Již jsme měli první setkání pracovní, společné pracovní skupiny, která se týká jak bezpečnosti, tak budov. Příští schůzka bude začátkem března a na byro se to dostane před koncem tohoto volebního období. Paní Jatematiky, přesně jsem nepochopil vaši otázku. Takže možná paní to bude spíše něco, co se týká paní Linus, protože byste hovořila o PHS a já si myslím, že spíše paní Linus by vám mohla na tuto otázku odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Karoca. Děkuji, pane Karoco. Vzhledem k tomu, že máme ještě pár minut na DG Safe, tak dovolte, abych se zeptal, kdy můžeme očekávat reciprocitu od rady také, pokud jde o bezpečnostní kontrolu poslanců při vstupu do budovy rady. Jak jste říkal, pane předsedo, to je velmi složitá otázka. My jsme byli iniciátorem, dělali jsme to s ESVČ a s výborem regionu a také se soudním dvorem, ale nemáme stejnou dohodu s radou. Rada si velmi žádlivě střeží bezpečnost, ten, ty budovy jsou úplným nedobytným bunkrem, dokonce i pro lidi, kteří tam pracují. Já myslím, že my musíme vzít v úvahu požadavky ostatních institucí. Já myslím, že se nám to podaří, možná ne všeobecně, jak se nám to podařilo s komisí a ostatními institucemi, ale možná částečně a postupně budeme mít eh, trošičku další prostor. S radou je to trošičku složitější. Děkuji. Nemyslím si, že mentalita bunkru na radě je nějakým překvapením eh, pro tento výbor, ale pokud jde O další otázku k PHS, tak já ji teď nechám stranou a pokud budeme mít na konci čas, tak se k tomu ještě můžeme vrátit k PHS. Další v řadě je DG Trat, pan Walter Mavrič. 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám poděkoval za příležitost, kterou zde dnes máme Děkuji vám, zpravodaj Maňkovi i ostatním. Je to mimořádná příležitost mluvit o překladatelském oddělení a také o tom, co nás vedlo k přípravě našich požadavků na rozpočet 2020. Eh, Generální ředitel Klety velmi dobře vysvětlil, jaké jsou eh, principy pro sepisování těchto požadavků my se těmito principy řídíme. Nejdříve se díváme na to, co je úkolem DG Trat, tedy překladatelských služeb, a jaká jsou aktiva. Ten úkol je pro nás velmi jasný, zdá se to jednoduché, pokud je o vysvětlení, ovšem složité při provádění. Naším úkolem je překládat editovat, přizpůsobovat a překládat či přetvářet téměř vše, co bylo napsáno v Evropském parlamentu a do určité míry také mimo Evropský parlament, především pokud jde o spolupráci s národními parlamenty. A pak máme také druhou část našeho úkolu pro všechny tyto vícejazyčné produkty, které produkujeme, chceme také jejich šíření. Přímo či nepřímo je také předáváme poslancům a také občanům Evropské unie. To jsou tedy dva hlavní úkoly překladatelského oddělení a proto všechno potřebujeme aktiva – Hlavním aktivem našeho generálního ředitelství jsou lidé. Je jich mnoho. Je to pořád ještě největší DG v Evropském parlamentu. Téměř 1200 lidí. Většinou sídlí v Lucemburku. Většina z nich jsou tedy překladatelé, administrátoři, ale nejen. Máme deset různých profilů, kteří pro nás pracují jako profesionálové, buď jako překladatelé nebo jako podpora překladatelských služeb. Toto největší aktivum je zohledňováno také při plánování rozpočtu, o tom ještě budu hovořit, ale v této chvíli bych rád poděkoval za těmto, těmto skvělým profesionálům za jejich služby, především teď na konci funkčního období. Když jsme zvažovali principy, dívali jsme se na aktiva a na úkoly a dospěli jsme ke třem oblastem, kde potřebujeme rozpočet, abychom je mohli implementovat. Ty tři oblasti jsou tedy efektivita zdrojů, inovace a za třetí profesionální standardy. Pokud jde o zdrojů, tak eh, myslím si, že téměř každému v místnosti je jasné, že přemýšlíme nad tím, kolik produkujeme, jak pracujeme a jak efektivní jsme v této práci. A musím říci, že se to týká také pomoci, kterou dostáváme z vnějšího světa od našich partnerů. Když se podíváme na rok 2018, ze kterého vycházíme, to bylo 2,7 milionů stránek, které jsme vytvořili různých eh, mnohojazyčných produktů. Tato externalizace služeb eh, pokrývá asi 30 naší práce. A externalizace služeb eh, nás stojí odhadem 8,2 milionů eur. Vytvořili jsme také systém veřejných výběrových řízení, který především reaguje na otázku kvality těchto externích eh, překladů, protože to by mohl být jeden z největších problémů. Vzhledem k tomu, že se považujeme za nejlepší překladatelské oddělení na světě. Teď tedy vytváříme nový systém takzvané akreditace těch, kteří pro nás budou pracovat jako externí partneři. To je první oblast. Účinnost nákladů může být vnímána také prismatem toho druhého kritéria, a sice inovace. Inovace, to znamená především technologie, které se vyvíjejí interně, ale také meziinstitučně a které jsou komerčně dostupné. Především jazykové technologie. Všechny jazykové technologie, které mohou podporovat překladatelský proces, ale také musí být eh, nákladově efektivní a musí poskytovat eh, služby jak poslancům parlamentu, tak i občanům. Především musí operovat jasným jazykem, jazykem, který je občanům blízký. A třetí oblast, nebo ještě tady ta druhá oblast, je kvantifikována na 6,2 miliony eur. A to jsou ty dvě hlavní položky v rozpočtu. Třetí oblast se skládá ze dvou položek, ale obě dvě souvisí s profesionálními standardy, které bychom chtěli zachovat v oblasti překladu či mnohojazyčnosti. Jsme považováni, jak už jsem říkal, za jedno z nejlepších překladatelských oddělení světa, to znamená, že mnozí k nám zhlížejí a považujeme se také za světového lídra v této oblasti. Myslíme si tedy, že je naší povinností účastnit se stanovování a vytváření standardů, to znamená především univerzitní spolupráce, eh, stáže, školení našeho personálu a sdílení těchto znalostí se zbytkem světa. Na to jsme naplánovali 293 tisíc eur. Takže všechny tyto čtyři položky nebo čtyři linky dosahují 14,9 milionů eur za poskytování skvělých a kvalitních služeb eh, a podpory vícejazyčnosti, mnohojazyčnosti v parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Mavriči. Pane zpravodaj. Mr. Rubik. Pane Rubiku. Pane Gardia Zabal, no questions. Pane Gardia Zabal, žádné otázky? Dovolte, pane Mavriče, abych se zeptal já protože už na konci roku 2018 jsme přijali transfer, abychom posílili o 3 miliony eur smluvní partnery, abychom posílili rozpočtovou položku DG Trat. A důvodem bylo reagovat na zvýšenou pracovní zátěž očekávanou před volbami. Ale teď eh, v odhadech na rok 2020 je znovu velké navýšení pro DG Trat. Což je tedy 1400. To je 58% zvýšení oproti roku 2019 pokud jde o externí partnery. Můžete nám vysvětlit, eh, proč je zde potřeba takového navýšení? Protože bychom předpokládali, že pracovní zátěž vašeho generálního ředitelství na začátku nového mandátu bude možná menší než na konci mandátu. Funguje tato logika? A pokud ne, můžete nám to prosím vysvětlit? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za tuto otázku. My bychom eh, rádi vnímali ten náš rozpočet na externalizaci služeb eh, cyklicky. My sledujeme ten náš plán od roku voleb do roku příštích voleb. Minulý rok jsme měli nejvyšší možný vrchol v celém legislativním období. Což jsme také zdůraznili ve víceletém finančním rámci a v dokumentech a veškerou legislativou, která s tím souvisí. Z tohoto hlediska jsme museli požádat o transfer toho rozpočtu, který byl také snížen na začátku roku. To byl rok 2018. V roce 2019 jsme měli rozpočet 5 milionů. Nebo měli jsme naplánovaný rozpočet 5 milionů, protože většina legislativní práce skončí teď v dubnu a neočekáváme velkou legislativní práci před začátkem fungování nové komise, to znamená, že mluvíme o září, říjnu roku 2019 a právě proto máme v roce 2019 5 milionů. Nicméně v příštím roce, v roce 2020, už předpokládáme běžnou legislativní práci, což by bylo podle naší zkušenosti 8 až 10 milionů eur. A to by trvalo i v roce 2021 a 2022. A pak se znovu posuneme směrem ke konci legislativního období, toho příštího legislativního období, kdy znovu v posledním roce nastane nárůst a potom v roce 2023 a 2024 to bude jiný cyklus legislativní práce. A to by se také odrazilo na externalizaci našich služeb. Prvním bodem je použít nejdříve vnitřní zdroje, teprve potom outsourcovat. Děkuji za vysvětlení. Pan Maňka. Děkuji. Každá instituce má oblasti, ať již překladatelských či tlumočnických služeb, někdy špičku, jak se o tom hovořil pane generální ředitel. Otázkou je, jak se v takovéto špičce zachováme, zda požádáme někde někoho externě, a nebo se nepodíváme, zda by například nějaká jiná instituce neměla v tu dobu volné kapacity. Kdybychom dokázali využít volných kapacit jiných institucí v době špičky, tak je to, myslím, část rozpočtu EU, kde bychom mohli uspořit. A proto se tedy na to ptám, zda by to šlo a také se ptám na nějaké možnosti synergií při spolupráci mezi institucemi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Maňko. Pokusím se možná odpovědět na obě otázky vlastně jedinou odpovědí. Meziinstitucionální spolupráce je velmi intenzivní mezi překladatelskými službami. My jsme začali vytvářet tuto spolupráci již před mnoha lety. Já jsem v parlamentu od roku 2004 a už jsem viděl tuto spolupráci od samého počátku. Hlavní spolupráce se týká informačních technologií protože my se domníváme, že efektivity zdrojů lze dosáhnout veli velmi dobrým využíváním technologií. Takže jsme vyvinuli velmi jasné společné normy v IT. Dejme tomu, můžeme to nazvat náš cloud, i když to cloud není technicky viděno, ale to taková cloudová mentalita, kde skladujeme naše překlady a veškerá paměť je tam uchována. To znamená, jakýkoliv po překlad potřebujeme, který byl učiněn v minulosti, tak na něj sáhneme a toto sdílí všechny instituce. A za to platíme zhruba 700 tisíc eur na vytváření a doplňování do těchto cyklů a spolupracujeme tak dobře, abychom všichni byli bezpeční za neustále inovace. Ale tady se to nezastavuje. Hm, také jsme vyvinuli systém něco jako platforma, která se jmenuje Workload Balancing System, vyvažování pracovní zátěže, to znamená, když je nějaká volná kapacita v jiné institutě, zejména během mm, více, vyjednávání víceletého finančního rámce, než outsourcujeme, tak se obrátíme na tuto platformu, zda některá z institucí by měla volnou kapacitu nám vypomoci. Třeba, že v tomto období jsme byli všichni, pravděpodobně ve stejnou dobu všichni velice zaměstnaní, bylo to obtížné, ale máme tedy platformu, která je na úrovni jazykových komunit. Každá jazyková komunita je zapojena do této spolupráce, ale potom se to také týká eh, oblasti lidských zdrojů. Když plánujeme do budoucnosti, jaké profily budeme potřebovat, jak se bude rozvíjet tato profese, jaký druh služeb budeme nabízet v oblasti vícejazyčnosti. A eventuálně bychom mohla možný rekrutovat společně, eh, kdybychom společně pracovali na konkurzech. Děkuji. Děkuji vám, pane Mavriči. Tím uzavíráme část DG Trat a v neposlední řadě DG Link paní Agněška Walterdrop. Děkuji vám mnohokrát. My jsme tady v skutku tým a já jsem velice šťastná, že mám možnost vyměnit se s vámi názory jako uzavírající prvek tohoto slyšení. Je to pro mě jedinečná příležitost, stejně tak jako pro mé kolegy, představit naše žádosti pro rozpočet 2020, ale také v kontextu práce, kterou děláme má, eh, co se týče služeb, které poskytujeme členům parlamentu a celému parlamentu. DG Link, eh, čili generální ředitelství pro logistiku eh, a jazyky a konference, podporuje pořádání konferencí, tlumočení, my jsme byli reko, jaksi restrukturováni na základě rozhodnutí předsednictva z prosince roku 2017 s ohledem na strategii modernizaci konferenč, řízení konferencí. Generální tajemník nám udělil mandát rozvinout komprehensivní přístup při poskytování služeb při zasedáních a konferencích parlamentu. A my jsme stavěli na dobré tradici a na službách, které už jsme měli takzvaně na palubě. a e, přidružili jsme k tomu logistické služby, e, už k nám patří i e, ašeři, konferenční technici, prostě veškerá technická podpora pro zasedání, ale samozřejmě Ale my máme v neposlední řadě také vynikající služby konferenčního tlumočení na těchto schůzích. Nepůjdu do mnoha detailů, eh, protože se pohybujeme kdesi uprostřed eh, čerpání rozpočtu. Eh, snažíme se také plnit naši úlohu při podpoře vícejazyčnosti. To je největší rozpočtový řádek a k tomu se ještě vrátím. Ale také bych velice ráda šla trošku dál eh, v tomto aspektu organizování konferencí, protože to je něco, co bylo relativně nové. Eh, vynikající, vzrušující projekt, který vyžaduje dodatečnou podporu, co se týče prostředků rozpočtových. Co je důležité, je uvědomit si, že strategie pro modernizaci konferenčního managementu ukázala, že je třeba lépe řídit souhru jednotlivých služeb, které, podpor, které se účastní organizování služeb eh, konferencí v Evropském parlamentu, které byly rozděleny. Naším úkolem je poskytovat jediný kontaktní bod pro organizátory a poskytujeme tedy mm, eh, technický, technickou podporu a také organizační podporu, včetně zasedání, včetně schůzí výboru. Poskytujeme tyto služby už celá léta pro politické skupiny při výjezdních zasedáních, mimo tedy ty tři místa práce a teď jsme tedy vyvinuli takový to specifický servis pro konference na vysoké konference, které byly zorganizovány v roce 2018 a v tomto roce pro meziparlamentární zasedání zasedání delegací. Teď uvažujeme o tom, jak bychom to mohli rozšířit také na jednotlivé události při zasedáních výboru. A jsou tady také možnosti jít dále ve spolupráci, například eh, dostat se k výboru regionu a mm, sociálnímu hospodářskému výboru. A za chvilinku také odpovím na to, eh, co, na co se ptal pan Maňka. Také hledáme nové inovativní nástroje. Už jsme začali rozvíjet projekt, jehož cílem je poskytnout parlamentu nástroj pro jednotnou registraci. A jsem si jistá, že všichni z toho budou moci mít užitek, nejenom organizátoři nejrůznějších schůzů, ale také jednotliví poslanci, ale také různé služby parlamentu a my velice úzce spolupracujeme s DG Safe, mm, abychom měli také lépe zabezpečenou bezpečnost v celém domě, v celé budově. A tady si myslím, že bychom se mohli podívat na to, zda bychom toto také nemohli rozšířit do budoucna, e, protože e, máme otevřené to propojení k těm dvěma výborům a možná, že bychom to mohli rozšířit do budoucna. Innovative conference support. I, I hope for the... Co se týče podporu konferenc, pod, podpory konferencí, Eh, vyvíjíme různé eh, API pro účastníky, to jim umožní nejenom registrovat se, ale provede je to vlastně celou budovou, poskytne jim to dokumenty a bude to taková podpora eh, během zasedání. Já si myslím, že to jsou ty dvě části ekonomického hlediska. Za prvé, že spojujeme služby, uvolňujeme zdroje v jiných generálních ředitelství, tím, že přebíráme určité funkce. DG Link teď odpovídá například za služby v organizování výstav jednotlivých členů nebo pro členy aktivity v esplanádě související s organizováním prostoru v zasedacích místnostech. A také se díváme na způsob, jak lépe podporovat to místo jednotného eh, bodu, nebo jednotného místa, centrálního místa, jak to tedy skloubit s dostupnými technologiemi. Také renovujeme zasedací místnosti. Je to pokračující projekt, máme zhruba 100 zasedacích místností v Bruselu a ve Štrasburku. Samozřejmě včetně tlumočnických kabin dokonce i ozvučení konferenčních místností děláme, ale spolupracujeme s INLO, a ITEC, abychom měli eh, eh, eh, obrazovky, které mohou být využívány pro videokonference, ale také pro prezentace během zasedání. Také rozvíjíme technologicky vyspělé nástroje, které budou poskytovat digitální průvodcovství. Eh, máme na starosti plakáty. To vše probíhá, tady všude teď probíhá digitalizace a celá tato oblast vyžaduje dodatečné investice a proto máme vlastně, čerpáme z rozpočtu ze tří eh, řádek, kde jsme požádali o navýšení o více než 11 milionů eur. A to je ta částka, která bude věnována této oblasti. A eh, další téma, a už jsem se o tom zmínila, a teď se k tomu vrátím. A to je tedy konferenční tlumočení. Jak jsem řekla, my budujeme na excelenci služeb, ale ta excelence znamená, že se musíme měnit v čase a musíme se měnit v, v měnících se potřebách institucí. To bylo jedním z hlavních cílů procesu změny pracovních podmínek tlumočníků, které byly ukončeny v minulém roce a to nám umožnilo mít teď takový rámec, který v zásadě dává možnost poskytnutí více času pro vícejazyčné schůze v parlamentu. První příklad, který mě napadá, je, že teď jsme nabídli výborům i jiným eh, více času bez dodatečných nákladů, eh, eh, protože více než 50 zasedání v parlamentu je teď kratší než dvě hodiny. Před 15 lety všechna zasedání byla 4,5 hodiny nebo déle. A to znamená, že my rozdělujeme práci v různých slotech dne a to se nám daří zorganizovat díky novým pracovním podmínkám bez dodatečného rekrutování tlumočníků. A těchto pracovních podmínek se nám podařilo dosáhnout ve spolupráci s konferenčními tlumočníky Samozřejmě za zohlednění skloubení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Ale vidíme, že můžeme obsluhovat více schůzí. V roce 2019 to bylo třikrát více schůzí než o rok předtím. To znamená, eh, výbory a jiná tělesa využívají tuto možnost. Je tady potřeba věč, více času na zasedání, můžeme ho poskytnout. A také jsme odhadli naše potřeby eh, pro 405. Eh, Ten řádek to je mm, požadavek na externí tlumočení. My pracujeme ve smíšeném modelu. Kolegové, kteří tady pracují, jsou jak zaměstnanci, zaměstnaní tlumočníci, tak <clears throat> externí tlumočníci. A tento systém funguje tak, že pracují v jednom týmu a poskytují stejnou kvalitu služeb. Ale odhadli jsme důsledky pracovních podmínek a ráda bych tady konstatovala, že budeme potřebovat čas, abychom viděli plný dopad. Zatím tedy vidíme, že jsme schopni poskytovat více služeb, ale máme tady ve srovnání s rokem 2018 pokles o 3,8 2018 eh, to byl pro nás takový referenční rok. V roce 2019 se počítá s tím, že během tedy toho volebního roku po čet požadovaných eh, eh, schůzí bude nižší, čili budeme potřebovat méně peněz. Také spolupracujeme s jinými tlumočnickými službami jiných institucí, abychom dosáhli hospodárnosti zejména v rámci akreditačních zkoušek a platby externích tlumočníků, to už bylo učiněno, ale také jsem chtěla říct v souvislosti s otázkou pana Maňky, že poskytujeme služby jiným institucím, včetně poradních výborů. Také pracujeme exkluzivně pro ombudsmany, pro účetní dvůr a teď s novými pracovními podmínkami vidíme, že zejména Evropský hospodářský a sociální výbor navýšil svůj požadavek na eh, tlumočení, čili tady vidíme cestu zase pro větší <clears throat> hospodárnost eh, a nakládání se zdroji. Řekla bych, že tedy v tom širším kontextu na co se týče obecné podpory konferencí, eh, máme úzkou spolupráci, protože naše zasedací místnosti jsou blízko sebe. Eh, také mm, my budeme mít k dispozici jejich místnosti, které je možno si najímat. Eh, budeme mít přehled, jsou-li volné, když prostě přijde nějaký požadavek na zorganizování schůzek a když se podíváme na investice, tak jak jsme to udělali i v minulosti, když jsme dělali renovace, můžeme-li začlenit více potřeb pro technické řízení schůzí. Bude to jistě ku prospěchu. Ale teď tady máme dva rozdělené rozpočty. Tady by bylo zapotřebí samozřejmě, aby se na tom dohodly výbory a parlament či zatím pracujeme podle předpisů z roku 2014. Je mi líto, že mm, mm, jsem překročila časový limit a samozřejmě jsem ochotná odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji, paní Walter Drop. Spravodaj pan Maňka. Vy jste původně měl otázku, myslím, na DG Link o nákladech na vysvětlení hlasování, pokud jsem vám dobře rozuměl. Chcete se na to pořád ještě zeptat? Pýtal jsem se na tuto otázku. Ptal jsem se na toto, ale ta otázka je tak trochu i politická, ale hlavně v této oblasti třeba vědět, že či jaké jsou současné náklady. Nevím, zda to bude možné vyčíslit, možná na to ještě nemáme dnes odpověď, kolik nás to vlastně stojí. A pak je to oblast, když jsme se dnes shodli, jakožto stínový zpravodajové, že bychom je měli nějakým způsobem postupně odbourat. A neboť je to oblast neperspektivní, nenese to žádný efekt, eh, mimo propagaci letu můžeme dělat jinou cestou. Tedy snažíme se nalézt cestu, jak to pomalu ukončit, ale hlavně bychom potřebovali vědět, kolik nás to stojí. Děkuji. A nevím, zda je možné v této chvíli to, za to víme. And maybe that question could also be put to DG Finance as well. Možná je to také otázka na DG Finance. Takže by bylo hezké vyslechnout si vaše odpovědi. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Bohužel eh, nemáme cenu minuty, ale pokusíme se o výpočet eh, tím, že rozdělíme procesy stejně jako v průmyslu, abychom zjistili, co je součástí vysvětlení hlasování a co je součástí dalších procesů na plenárním zasedání. A vzhledem k tomu, že známe jisté jednotkové náklady, třeba přítomnost poslanců, zasedací sál, naši kolegové tlumočníci. Na základě metodiky jsme schopni z toho vyvodit nějaké číslo. I guess we, um, we, we have to, we have to be satisfied with that for the... Zatím s tím musíme být spokojeni. Nějaké další otázky na DG Link? Ne? Vzhledem k tomu, že máme ještě pár minut, rád bych využil příležitosti a vrátil se k další původní otázce našeho zpravodaje pana Maňky, která se týkala všech generálních ředitelství a týkala se spolupráce mezi vašimi ředitelstvími. Bylo by možné alespoň částečně odpovědět někdo z vás. Využil byste této příležitosti? Uh, a také s dalšími institucemi, spolupráce s dalšími institucemi, dodává zpravodaj. Anyone? Madame Linus. Paní Linus? Pane předsedo, k této otázce meziinstitucionální spolupráce. Váš výbor už dlouho, řadu let napomáhá této meziinstitucionální spolupráci. Cílem je pochopitelně mobilizovat nejlepší možné zdroje za nejmenší možný náklad. A tyto náklady jsou z rozpočtu, všichni jsme v kapitole 5, veškeré instituce a v různých odvětvích činnosti je pochopitelně intenzivní meziinstitucionální spolupráce, která byla navázána. Někdy je strukturována, plně strukturována, když využíváme služby vytvořené za tímto účelem, například EPSO nebo PMO, komisi, pokud jde o vyplácení důchodu, jak poslanců, tak úředníků. Dále spolupráce mezi správními službami jednotlivých institucí. DG Safe, eh, DG Inlo, ale také DG iTech mají výbory, specifické výbory pro spolupráci a já bych řekl, že Gro této spolupráce se týká realizace společných výběrových řízení. Když jsme jednotní společně, tak máme někdy lepší ceny. Zase problém je potom ten, že se stáváme příliš velkými. Máme tam určitý práh, který nesmíme překročit, určitý tedy strop, abychom nespadli do monopolu někoho, protože by potom byl jenom jeden jediný dodavatel, který by byl schopný reagovat na požadavek, který by byl tak globální, že už by proti sobě neměl žádné konkurenty. Takže spolupráce mezi institucemi, to je otázka, která vzniká před každou jednotlivou aktivitou, kterou realizujeme. A pokud mohu mít eh, takovou prozbu, tak eh, byl, bylo dobré, abyste ten svůj požadavek po větší spolupráci doprovodili také snížením byrokracie, to znamená ta mnohostranná fakturace, ke které se musíme uchylovat, abychom si přefakturovali náklady z jedné instituce do druhé. Takže já bych volal po velké spolupráci, ale po malé byrokratizaci této spolupráce. Děkuji. Pane Maňku, máme tři minuty s tlumočníky, tři a půl minuty. A vy máte slovo na závěr, takže možná byste mohl skombinovat, se stručnit své závěrečné připomínky a možná položit otázku, na kterou dnes nedostanete odpověď, takže máte tři minuty. Já se chcem poděkovat. Rád bych poděkoval všem generálním ředitelům za práci, kterou odvádí a za prezentaci, která byla velice zajímavá. Ve své zprávě požádám také o to, abychom se podívali na meziinstitucionální spolupráci. Na předsednictvu jsem se ptal pana generálního tajemníka Veleho na tuto oblast a on mi odvětvil, že jistě tam jisté rezervy jsou. A není pan generální ředitel Klety řekl, že taková rezerva existuje, že by to bylo to snížení byrokracie při tomu účtování, při tom přefakturování, při těchto procesech. Takže to je takový jeden možný podnět. A tedy ve své zprávě se na tyto věci ještě podíváme, věříme si to. Po, Připomínám si, že jsme dřív se dokázali miliony eur ušetřit na institucionální spolupráci. O té době jistě došlo k velkému zlepšení, ale vždy je možné se na to ještě jednou podívat, abychom neusnuli na vavřínek. Je dobré se podívat na to, kde by bylo možná tu spolupráci ještě vylepšit, ale proto, aby se nám to povedlo, tak potřebujeme podporu vše, spolupráci všech lidí v těchto generálních ředitelstvích a pokud by se nám něco podařilo takto ušetřit, tak by to bylo skvělé. Rozhodně bych chtěl vám ještě jednou poděkovat, těším se na další spolupráci a věřím, že tak, jak se posouváme dopředu, tak se budeme i nadále posouvat dopředu. Já to vnímám za poslední léta jako velký pokrok, také uvnitř jednotlivých generálních ředitelství a to také proto, že všichni se snaží o to, abychom e, věci zlepšovali. Děkuji. Děkuji, pane Maňko. Já no, za sebe bych rád velice srdečně poděkoval všem přítomným generálním ředitelstvím e, za to, že přišli na náš výbor a také za to, jak nám pomáhají tím, že nám poskytují pomoc v našem každodenním pracovním životě. Děkuji vám mnohokrát. Další zasedání výboru pro rozpočet se bude konat ve čtvrtek 7. března. Ukončuji tuto schůzi a budeme pokračovat v zasedání koordinátorů eh, za zavřenými dveřmi. 20 seconds left. Fantastic.